otázka k ústnímu zodpovězení vzdělávání dětí v mimořádných situacích a ve vleklých krizích. Takže naší zpravodajkou je paní Linda McCavan a té dávám slovo. President. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem velice ráda, že jsme si dnes zvolili eh, v rozpravě právě toto téma, protože máme důvod k oslavě eh, v těch smutných dobách. Přijali jsme dnes rozpočet a v tomto rozpočtu jsme se také shodli na eh, potvrzení hlavních požadavků našeho usnesení, a to navýšit rozpočet humanitární pomoci pro vzdělávání v krizových eh, oblastech na 26 milionů euro. To je číslo, které jsme ve výboru DV navrhli. Eh, chci poděkovat naší zpravodajce. Je to totiž obrovský krok ku předu na cestě e, k humanitární pomoci EU. To je téma, které je samozřejmě blízké srdci téměř všech. E, a vím, že komisař Stylianidis i to, také to vnímá jako obrovskou prioritu. Je to prioritou naší politické skupiny. Já souhlasí s tím kolegové CPP e a všichni, které zde vidím v současné chvíli. A Igue také sdílí tento zájem a děkuji vám za podporu. Když jsem se vypravila do Turecka s výborem DEBE eh, letos na podzim, tak jsem si eh, udělala obrázek na, o tom, jak důležité je poskytovat finanční prostředky eh, na vzdělávání. Navštívil jsem uprchlický tábor, kde bylo 17,5 tisíce lidí. Navštívila jsem spoustu místních komunitách a e, udělala jsem si obrázek o tom, co znamená pro rodiny, které vše musí opustit e, a pak začínat naprosto od nuly e, a zemi, která přijímá 100 tisíce uprchlíků a nabízet jim vzdělávání. Viděli jsme skvělé projekty, které vedl UNICEF a další organizace v uprchlickém táboře v Karamanaras, jsme viděli, jak UNICEF eh, připravuje školy, nabízí stipendium učitelům, kteří tam vyučují a také školní osnovy těmto dětem. A nejde tedy jenom o eh, běžné školní vzdělání, ale také eh, pohled na normální společnost, kdy děti chodili rádi do školy, pro ně škola znamenala něco normálního, cítili se jako ostatní děti, mohli si děti dětství užít a kromě vzdělání tam měli možnost si také hrát. A právě s tím souvisí téma, které mi dělá starosti. Co když se eh, tyto děti dostanou eh, do věku, kdy jim 16-17 a chtějí další vzdělání, potřebují další vzdělání a tam je potřeba dělat víc, protože máme také lidi v Jižním Turecku, kterým chybí vůbec jakákoliv naděje do budoucna. Oni původně měli plány dál studovat, specializovat se, jít na univerzitu, ale v těch 17-18 neměli žádnou další eh, šance. A právě to jsou ty lidé, kteří riskovali své životy, když se snažili pře, eh, dostat přes středozemní moře. Podobně těmto lidem bychom měli nabídnout vzdělání i formou stipendií a podobně. A poselství naší skupiny jasné. Ehm, vy jistě víte, jaké jsou bariéry mezi humanitární pomocí, rozvojovou pomocí. Vy se snažíte ty bariéry odstranit. Máme nové globální cíle, kde se můžeme snažit o konsolidaci vzdělávání, zvláště v zemích, které jsou chudé, eh, ohrožené. Víme, že tam eh, jsou téměř milion dětí, která žije v oblastech konfliktu a máme také zprávy kolegu Rire Guerrero Salom konkrétně připravuje zprávu eh, pro eh, sami to humanitární pomoci eh, a tam bychom se měli snažit získat i další hráče, aby podpořili finanční prostředky. Eh, právě toto vzdělávání doufám, že budeme moci na svém úsilí dále stavět. Děkuji. Eh, thank you very much indeed, madam Rapporteur. Děkuji paní zpravodajko a nyní dávám slovo našemu hostu z Evropské komise, panu Kristosu Stylianidesovi. Vážení kolegové, jsem nesmírně potěšen, že dnes projednáváme tento bod. Milá Lindo, moc děkuji za vaši podporu jako předsedkyně výboru DV. Jsem pevně přesvědčen, že vzdělání pro děti v nouzových situacích a v situacích konfliktů je klíčová otázka. Je to mocný nástroj. My musíme chránit děti, abychom zajistili, že budou moci mít lepší budoucnost a bezpečnější budoucnost. Vzdělání je priorita číslo jedna pro komisi a pro mě osobně zvlášť. Já vím, že to je prvořadá priorita i pro tento parlament, jak říkala Linda ve svém silném poselství. Vaše činy mluví nahlas. A já jsem opravdu vděčný za vaši podporu. Děkuji vám mnohokrát za to. My se všichni shodujeme, že vzdělání je základ všeho dalšího je to nejsilnější štít pro zranitelné děti, který je chrání před radikalizací, chrání je eh, proti násilnému Eh, chování, pro, chrání je před tím, aby se nestali obětí extremistických skupin, chrání je před nucenými sňatky, eh, eh, chrání je před nebezpečnými migračními pokusy. Vzdělání je mm, základní potřebou. A to vidíme v terénu Během návštěvy a návštěv v oblastech, kde zuží konflikty, třeba teď v uprchlických táborech v Jordánsku a v Libanonu eh, na hranicích eh, Sýrie, je to naprosto jasné. Tito lidé nepotřebují pomoc jenom proto, aby naplnili své základní potřeby. Oni nepotřebují jenom jídlo a, a střechu nad hlavou. Oni potřebují taky důstojnost, potřebují naději a potřebují skutečnou budoucnost pro své děti. Jak jste správně zdůraznila ve svém usnesení, méně než 2% humanitárního rozpočtu je určeno na vzdělání. A to v době, kdy počty 60 milionů uprchlíků je naprosto bezprecedentní. Dnes více než 34 miliony dětí nechodí do školy z důvodu humanitární krize. 34 milionů dětí. Toto se musí změnit. Nemůžeme pokračovat v běžné agendě a nevšímat si toho. Jsou potřeba nové přístupy. Vzdělání není druhořada záležitost. A to z zvlášť tehdy, kdy se to týká druhé fáze eh, toho, eh, té nouzové situace, protože tím, že eh, škola Eh, chrání děti, tak jim zajišťuje taky bezpečnost a, a to patří mezi hlavní příčiny migrace. Rodice, rodiče a děti neprchají z domovů jenom za eh, potravou a přístřežkem. Oni odcházejí také proto, že potřebují přístup ke škole, ke vzdělání. V posledních dvou letech došlo k nárůstu alokací eh, prostředků z evropského rozpočtu na toto odvětví se symbolických 2 milionů eur v roce 2012 na letošních 11 milionů eur. To je zhruba 1% naší, našeho rozpočtu na humanitární pomoc. A teď musíme dělat více, mnohem více na začátku tohoto roku, nebo dříve v tomto roce, jsem se zavázal, že strojnásobím tyto alokace do roku 2016, abychom dosáhli 4 z humanitární pomoci do roku 2019. A jsem velice hrdý a potěšen, že mohu dnes oznámit zde, že těch 4 dosáhneme již v příštím roce. To není můj úspěch, je to i váš úspěch, protože nemůžeme dosáhnout svých cílů bez vaší silné podpory bez vašich návrhů, bez vašeho návrhu alokovat dalších 26 milionů eur, jak říkala Linda z rozpočtu EU, na tento specifický účel. A upřímně řečeno, vaše, váš návrh, vaše eh, akce v tomto směru skutečně změnila situace. Já vám za to děkuji a jsem vám za to velice vděčný, za vaši klíčovou pomoc pro to, abychom uvolnili potřebné prostředky. Dovolte mi, abych vás ujistil, že podle mých zkušeností z terénu každé euro věnované na vzdělání přispěje k míru. Spolupracuji s kolegou Johannesem a dalšími, který dělá velkou práci, eh, aby tohoto bylo dosaženo, aby děti v těch krizových a válečných situacích mohly využívat vzdělávací projekty prostřednictvím například toho fondu pro Libanon, Jordánsko, Turecko a západo-balkánský koridor a ten další svěřenecký fond pro Afriku a tím, že vlastně zakládají formální a neformální školy prostřednictvím našich zkušeností a s pomocí partnerů v terénu. To je velmi důležité. Všichni dobře víte, že skutečný vliv eh, vzdělání je velmi široký a je naší kolektivní odpovědností zajistit každému dítěti zážnou budoucnost. To je klíčové. Pojďme obnovit náš kolektivní závazek již žádná další ztracená generace dětí. Děkuji. Eh, Děkuji vám, pane komisaři, za vynikající projev. A nyní je zástupce těch politických skupin, nejprve za EPP, Davor Ivoštýr, na dvě minuty. pane předsedo. 37 milionů dětí, které žijí eh, v, konf- v oblasti konfliktu, nechodí do škol. Pokud tyto konflikty průměrně trvají 10 let, tak eh, to se, eh, to je potom ztracená generace, která nemá žádné formální vzdělání. A přitom všichni víme, že vzdělání je vstupenka do lepšího světa. Tyto děti eh, nemohou čekat, než ty různé krize skončí. Každé dítě má právo na vzdělání a také na to, aby eh, žilo v míru a stabilitě. Je to jedna z nejdůležitějších investic Eh, v každém životě. A proto by naší největší prioritou při poskytování humanitární pomoci mělo být právě vzdělávání dětí v těchto eh, krizových eh, situacích. A já jsem velmi rád, že pan, kamisa, pan komisař to podporuje. 1,5 milionu dětí toho využijí, ty prostředky, které teď byly schváleny prostřednictvím těch projektů ve 26 zemích. Já tedy velmi vítám návrh tohoto usnesení a také bych chtěl souhlasit eh, s tím, co řekla Linda McEwen. A také vítám přijetí dodatečného rozpočtu 26 milionů právě na tyto účely. Děkuji vám. A teď za SAD pan Guerrero Salom na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Máme tedy dobrou zprávu, 26 milionů, které byly vyčleněny navíc v rámci toho nového rozpočtu na příští rok. To by se mělo schválit v usnesení zítra. A tím eh, bychom eh, se měli dostat na ty 4% podle údajů komise. A příští týden Eh, také budeme schvalovat zprávu o tom humanitárním eh, summitu eh, v Istanbulu. Ale je tady ještě jeden problém, a sice jak poskytnout vzdělání tolika dětem v těchto kritických situacích. Víme, že vzdělání je naprosto klíčové pro jejich další budoucnost ale stejně tak je to klíčové pro ty společnosti, kde tyto děti vyrůstají. Pokud děti nebudou mít přístup ke vzdělání, tak jim vlastně upíráme jakoukoliv budoucnost. A toto je tedy jediný způsob, jak podpořit další pokroj společnosti a rodiny. Děkuji a teď eh, za EKR paní Jana Židňanská na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mil dětí válečné konflikty brání navštěvovat školu, kde by mohli získat jen pocit bezpečí, ale také představu o lepší budoucnost pro sebe i svoji zemi. Vzhledem k tomu, že vzdělávání není prioritou zemí krizi a rozvojová pomoc členských států EU má alarmující způsobem malý objem zůstává školní docházka pro mnoho dětí nedostupná. Můžeme to však změnit i my formou programu adopce na dálku, které fungují předpokládám program ve všech zemích EU. Na Slovensku se tomu věnuje například nadace Dobrota pro Afriku, Slovenská katolická charita a nadace Integra. Adopcí na dálku může každý z nás zachránit alespoň jedno dítě. Děkuji. Děkuji. Uh, thank you. Děkuji. A nyní za ALDE paní poslankyně Beatriz Becera Basterečea. Gracias, presidente, señor comisario. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Chci vyjádřit vděčnost také komisi za podporu mírového projektu eh, finanční prostředky z ceny míru, které pomohla již pětisetům tisícům dětí. Chci poděkovat také komisaři Stylianidesovi eh, za Eh, snahu navýšit objem prostředků pro vzdělávání dětí v krizových oblastech do roku 2019 a dále pokud se snažíme splnit čtvrtý ambiciozní cíl pro celý svět v rámci agendy 2030, musíme navýšit finanční prostředky na vzdělávání, ale také zajistit, abychom programovali eh, řízení krizových situací také s trvalou udržitelností. Agenda 2020 2020 se nezaměřuje jenom na nejméně rozvinuté země, ale také na další členské země lesen. A e, v tomto světle bych e, Eh, se rád zeptal, zda plníme také povinnost zajišťovat vzdělávání uprchlíkům, kteří přicházejí do Evropy podle umluvy o uprchlících. Z roku 2021 bychom k uprchlíkům měli přistupovat úplně stejně jako k našim občanům ve vztahu ke vzdělávání a měli bychom jim nabídnout také vzdělávání diferencované eh, s využitím výpočetní techniky, eh, tak aby mladí lidé přicházeli přicházející do Evropy se mohli co nejdříve integrovat do školu a univerzit, aby mohli vést pokud možno co nejvíc normální život. Musíme vytvářet mosty mezi rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Potřebujeme udržitelnou podporu pro rehabilitaci, integraci a rozvoj. Na závěr eh, citát z preambule eh, charty UNESCO eh, vzhledem k tomu, že muži rozdělují, musí také zajišťovat obranu. Děkuji. On behalf, um... A nyní za GUNGL paní Lola Sanchez Caldente. Na minutu a půl. Gracias, señor presidente, señor comisario. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. My eh, vnímáme velmi pozitivně toto usnesení jak použít evropské prostředky na podporu vzdělávání pro děti v eh, krizových eh, oblastech. Víme, že eh, v současnosti stovky tisíc uprchlíků utíká před konflikty v severní Africe a na Blízkém východě, což brání dětem, aby měli nějaké vzdělání Ve 20. století Evropa zažila řadu migračních toků, které způsobily konflikty nebo války. Nám se ale moc nelíbí ten privatizační trend, který do toho byl zabudován. Byli bychom rádi, kdyby eh, tyto peníze šly na veřejné vzdělání protože prostředky evropských občanů by měly jít na posílení kvality veřejného vzdělávacího systému. Tím eh, bychom také mohli snížit nerovnosti mezi eh, lidmi. Muchas gracias. On behalf Greens. Děkuji za zelené. Paní Heidi Hautala, minutu. Děkuji, pane předsedo. Je velmi důležité, že se poslední dobou věnuje pozornost zranitelnosti eh, lidí v konfliktních situacích. A takže jsem dospěla k závěru, že lidé, kteří, kteří žijí v, v nouzové situaci, jsou naprosto eh, bez přístupu k potřebám, které mají proto, aby se v budoucnu jejich situace mohla zlepšit, až ta krize skončí, aby mohli znovu začít normálně žít. Nevíme, jak dlouho ti lidé budou v táborech muset zůstat a je potřeba jim přinést naději. A chápu, co říká pan komisař, potřebujeme formální i neformální vzdělání. Například v táboře Zátary v Jordánsku Eh, je finská nevládní organizace, která tam eh, má jednu školu pro chlapce, jednu pro děvčata, učí je různé dovednosti, učí je spolupracovat, věřit vlastní eh, schopnostem, vlastní kreativitě. A, takže pojďme doufat, že ta 4%, která pan komisař slíbil na příští rok, že budou dobře využita pro vzdělání v krizových situacích. Děkuji vám paní Hautala. A nyní za EFDD poslanec Nathan Žil, jedna minuta. Děkuji. Vzdělání je naprosto zásadní pro budoucnost každého dítěte. O to je bez pochyby, ale kvalita vzdělání, kterého se tomuto dítě dostane, také zásadní. V rozvojových zemích eh, vzrůstají soukromé školy, protože vlády Eh, nedokázali dětem poskytnout eh, kvalitní vzdělání, například ve slamech v Nairobi. Eh, teď funguje více než 120 soukromých škol a některé vybírají pouze dolar na týden za své vzdělání. To proběhlo velmi organicky a přitom některé vlády a nevládní organizace říkají, že by eh, to tak nemělo být, ale přitom ve skutečnosti se tím daří mnohem více znevýhodněným dětem dávat vzdělání. Neměli bychom dávat skorumpovaným vládám naše peníze, které oni potom zneužijí, ale spíše bychom měli podpořit podnikavost v těchto rozvojových zemích. Kvalitní vzdělání by mohlo ukončit ten cyklus chudoby. Eh, Děkuji. Přijmete modrou kartu od paní Hautely? Prosím, máte slovo. Samozřejmě potřebujeme také soukromé prostředky pro vzdělávání. Pan nám zde dal dobré příklady, ale nemyslíte, že potřebujeme také pracovat na tom, aby rozvojové země získaly dostatečné prostředky ze zdanění a dalších zdrojů, aby mohly nabízet také eh, státní školství, veřejné školství. Samozřejmě jsou tady různé organizace jako Global Partnership for Education, které dělají skvělou práci v tom, že se snaží zajistit, aby eh, kvalitní vzdělání bylo dostupné všem dětem. Odpověď, prosím. Ano, odpověď samozřejmě. Zásadní význam má eh, to, že eh, se ekonomiky těchto států budou rozvíjet, protože jedině tak se lidé dostanou z pasti chudoby a právě korupce eh, představuje jednu z největších překážek na cestě těchto ekonomik k skutečnému rozvoji prosperitě, která odebírá bohatství z rukou lidí, občanů a to bohatství se pak dostává do rukou skorumpovaných vedoucích představitelů, policistů a další, takže je zcela celá řada věcí, kterou musíme v rozvojovém světě zlepšit a právě vzdělání je jednou z oblastí, eh, kde se musíme snažit zajistit, aby si organicky národy vytvářely vlastní vzdělávání, tak jak to udělali národy naše. Děkuji. Děkuji. Nikosta, jedna minuta. Děkuji vám. Pane předsedo, vážený pane komisaři, já myslím, že je velice důležité, abychom eh, dnes velmi jasně eh, sdělili právo na vzdělání pro děti, i když to jsou třeba uprchlíci eh, či žijí v krizových oblastech. Na to zapomínáme Libanon, Turecko a další země, lidé, kteří přicházejí ze Sýrie a se eh, na různých místech usadili dočasně. Musíme se snažit poskytnout poradenství a vzdělávání od počátku, protože tyto lidé bývají často obětí násilí a musíme také lidem pomáhat, aby uskutečnili své sny do budoucna. Samozřejmě jsou také nevládní organizace a jednotlivci, včetně učitelů, kteří uprchlíkům pomáhají, ale zatím to nestačí. Proto jsme rádi, že komise připravuje zdvojnásobení rozpočtu na humanitární pomoc do roku 2016. Máme ještě další návrh, který jsme předložili ve výboru pro kulturu a chci poděkovat kolegyni McEwen, protože vzniknou koridory, které pomohou studentům formou vzdělávání na dálku. Děkuji, paní Kosta. A nyní dávám slovo paní poslankyni Angela Valína na jednu minutu. Prosím, děkuji, pane předsedo, dobrý večer. Představte si, že by vaše dítě mělo dostat do ruky pušku eh, místo knihy. Já nechci, aby moje dcera byla eh, sexuální otrokyní místo, aby si hrála na dvoře eh, školním. A taková je bohužel realita mnoha dětí. A Evropská unie bohužel nadále praktikuje dvojí míru. Generujeme mezinárodní konflikty a díváme se stranou a pak si myjeme ruce a financujeme mm, pod programy eh, humanitární pomoci. Ovšem programy kvalitního vzdělání pro děti v dlouhotrvajících krizích, to samozřejmě je priorita, protože děti to je život a to je naše budoucnost. Ale já mám pocit, že je naprosto nepřijatelné, že se snažíme instrumentalizovat humanitární pomoc proto, abychom podporovali privatizaci služeb, které by měly zůstat veřejnými službami, ehm, které se mají opírat o mezinárodní organizace, jako je třeba vzdělání v nouzové a krizové situaci. Evropská unie má kapacity a má své schopnosti a měla by dohlížet na zájmy všech. Děkuji vám. A nyní paní poslankyně Katerín Kiníči za SAD na jednu minutu. Děkuji. Vzdělání je zásadní nástroj, který může pomoci zemím, jak se dostat z krizí. A přitom mm, patří, je to právo, které patří těm nejzranitelnějším, kteří se musí potýkat s násilím a se zločinem. Dlouze, dlouhotrvající krize potom také narušují také psychologický vývoj dětí do té míry, že se mohou stát součástí ztracené generace. Takže toto by mělo součástí jakékoliv ochrany, tak abychom mohli posílit jejich odolnost do budoucna, zajistit jim lepší budoucnost. A to hlavně v případech, kdy byli odděleni od svých rodičů v, na místech konfliktu nebo přírodních katastrof. Takže děkujeme, že komise projevila takovou otevřenost a je také dobře, že budeme brzy pracovat na globální strategii, která by měla zahrnovat poskytování vzdělání a nejenom potravin. Děkuji paní Keneči a teď eh, paní Schlein. Děkuji. V současné době je eh, situace ohledně poskytování vzdělání dětem v krizových oblastech eh, velmi neblahá. Máme pouze třetinu prostředků na zajištění eh, vzdělání pro všechny, proto musíme to napravit, musíme dětem nabídnout eh, to vzdělání v tom nejvhodnějším věku, kde jsou nejzranitelnější. Eh, Školeň také umožní jakýsi návrat do normálnosti. A poté, kdy to přechodné financování skončí, taky musíme také nabídnout nějakou perspektivu a další vzdělání to by mělo být eh, v jádru všech našich humanitárních eh, opatření. Musíme zajistit konsistentnost a kontinuitu této pomoci. Ten čtyřprocentní cíl je samozřejmě velmi dobrou zprávou a já bych chtěla poděkovat panu komisaři za tuto vynikající zprávu, eh, které by mělo dojít příštím roce. Děkuji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 Eh, Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo, vážení kolegové. Jak řekl, Linda McCaven, vzdělání je základním právem, právem každého dítěte. Dámy a pánové, je to zásadní, aby se člověk mohl dostat k dalším sociálním, politickým a kulturním právům, aby mohl těchto práv využít. Je to katalyzátor vývoje, který zlepšuje další možnosti dále i z hlediska eh, dalšího rozvoje země, země, snižování chudoby a podobně. Je proto důležité, aby byla zajištěna koherentní politika. Proto naprosto souhlasím s potřebou připravit integrovanou a systematickou odpověď pro vzdělávání v krizových oblastech. A EU musí pracovat s partnerskými zeměmi, dárci, občanskou společností a dalšími subjekty, aby se zlepšily vzdělávací příležitosti pro mladé lidi v konfliktních zónách. Vzdělávání musí být vnímáno jako nedílná součást humanitární reakce a pomoci. Všichni aktéři musí posílit svou odhodlanost vzdělávání a snažit se již v počátečních fázích konfliktu a měly by být poskytnuty nezbytné finanční prostředky. Děkuji. Děkuji. Děkuji Panu poslanci Frunzulikovi. A nyní poslední eh, poslanec Andrej Mamikin. Jedna minuta. Děkuji. Spēcīgas armijas, lai risinātu konfliktus dažādos pasaules. Ehm, musíme si vědomit, eh, že eh, v řadě státu světa zuří konflikty a nemáme rozhodně e, armádu, která by to všechno mohla vyřešit, ale jsme největším poskytovatelem humanitární pomoci na světě. A my e, se musíme zajímat o to, aby tato humanitární pomoc přinášela co nejlepší výsledky. Kolikrát ty výsledky mohou být lepší, než e, kdybychom tam posílali armádu. Vzdělání je nejefektivnější pomocí před chudobou. Ehm, víme, že až čtvrtinu všech dětí jsou děti, kterým je méně než eh, pět let a to rozhodně není normální. Eh, a proto jsem velmi rád, že se podařilo najít finanční prostředky eh, ve výši až 4,7 miliardy do roku 2020, tak aby humanitární pomoc teď byla efektivní v poskytování vzdělávání dětem v těchto konfliktních zónách protože musíme eh, rozhodně dělat všechno pro budoucnost dětí. Deputat Mamekin. Eh, and? Děkuji vám, pane poslanče. Tak. Eh, pane Mamikinci, přijmete modrou kartu od paní Ton? Děkuji. Prosím. Máte slovo. Uh, Děkuji, pane kolego. Hovorili jste o dětech v uprchlických táborech a v krizových oblastech, ale jsme připraveni také na výzvu vzdělávat děti uprchlíků v Evropě, v evropských školách. Možná máte konkrétní příklady z Lotyšska. Já musím přiznat, že Chorvatsko se nemůže pochlobit nějakou úspěšnou integrační politikou. Eh, v Lotyšku eh, zase došlo k posílení postavení lotyštiny, ale u nás jsme měli eh, k dispozici pouze ruské školy protože e, lotyšské školy neměly kapacity, takže tím jediným jazykem, který jsme mohli e, poskytovat vzdělání, byla ruština. Děkuji mnohokrát za e, tento zajímavý mezibaltský dialog. A nyní nastal čas na Catch the Eye. Tradičně dva řečníci, pan Polčák a pak

Poslanec Polčák, tora SS. Děkuji panu poslanci Posl... Eh, Polčákovi a pan Noc Marias. Děkuji, pane předsedo. 65 milionů dětí žije v eh, eh, válečné situaci. To, že Tolika dětem se teď eh, podaří poskytnout vzdělání, znamená, že by se mohly, eh, eh, mohla zlepšit ta nestabilita v severní Africe, ale také v uprchických tábořech v Libanonu, v Jordánsku a na hranicích s Tureckem. Chybějící vzdělání je problémem také v některých rozvinutých zemích, kde například v Řecku se neustále snižuje rozpočet na školství a kde také jsou eh, tisíce uprchlíků s dětmi. Tady dochází ke zhoršování životních podmínek dětí. Eh, víme, že eh, čím dál tím více dětí žije pod hranicí chudoby a to se rozhodně projeví i na kvalitě jejich vzdělání. My tedy vítáme vyčlenění těch prostředků, které nám tady oznámil pan komisař Stylianides. Děkuji a opravdu poslední řečník, paní poslankyně Julie Ward, ale příště prosím, přihlašte se dříve, když budete chtít vystoupit. Prosím. Uh, Děkuji mnohokrát za příležitost vystoupit. Já jsem jenom chtěla říct si něco o neformálním neoficiální vzdělávání pro tyto děti, protože velice často právě e, existují neformální poskytovatele vzdělávacích služeb, kteří mohou výrazně pomoci v tom terénu e, a případně to jsou důležití lidé z okolí těch dětí, kteří e, mohou pomáhat dětem rozvíjet jejich sebevědomí a to i tehdy, když statutární orgány tuto úlohu neplní. Velice často tito lidé vytvářejí vztahy založené na důvěře s těmito mladými lidmi a proto je důležité, abychom úlohu těchto organizací uznali, včetně úlohy sportovních a uměleckých organizací a združení, které taky mohou pomáhat dětem zvyšovat sebevědomí, pocit identity a podobně, pomáhat jim řešit problémy, zvyšovat odolnost v situaci, které žijí. Thank you, madam. Děkuji vám, paní Ward. A nyní na závěr za Evropskou komisi komisař Kristos Stylianides. Eh, Vážení kolegové, děkuji vám mnohokrát za tuto velice důležitou rozpravu. Já si znamenám všechny vaše návrhy i to, ten poslední ohledně formálního a neformálního vzdělání, návrhy ohledně dálkového vzdělávání a budeme moci projednat některé eh, iniciativy spolu s UNRWA a eh, s Organizací pro vzdělávání palestinských dětí. Tato diskuse byla skutečně pozoruhodná a já jsem velice eh, šťasten, že máme tak skvělou spolupráci v této obtížné oblasti. Jsou tu jenom dvě věci, kde bych chtěl mm, říci pár slov navíc. Jedno se to týká neformálního vzdělávání, které představuje praktické řešení v mimořádných, za mimořádných okolností. Samozřejmě v zemích, kde jsou formální kapacity přeplněné, jako je tomu třeba v Libanonu, já jsem tam navštívil region ještě znova zase před pár dny a viděl jsem ty praktické přínosy alternativních mechanismů v terénu, konkrétně třeba v údolí Beká a e, neformální vzdělání je také nezbytná první etapa pro integraci dětí pod posléze e, do formálních škol, a to nejen dětí, někdy i dospělých, prostě lidí, kteří dlouho neměli příležitost chodit do školy. To byl třeba případ dětí, které byly aktivně zapojené do různých válek v Africe, ve střední Africe. A za druhé, eh, je potřeba spojit nouzovou podporu s dlouhodobou pomocí ze strany Evropské unie. Je eh, třeba eh, tu okamžitou pomoc propojit s rozvojem LRRD, to má zkratku. To je velice důležité a já vítám skutečnost, že o tom eh, se zmiňujete do takové míry v svém návrhu usnesení. Vzdělání vyžaduje Eh, dlouhodobou perspektivu a, humanitární pomoc sama o sobě takovou perspektivu neposkytuje. A eh, spolu s kolegou Čerchanem se snažíme právě zajistit, aby ty naše nástroje se doplňovaly, aby eh, ta dimenze svěřeneckých fondů pro Afriku a Střední východ právě k tomu mohly sloužit. To je proces, který již běží, týká se to několika nástrojů a existuje několik instancí, kde eh, evropské mírové programy eh, po, pokračují a jsou převzaté vlastně těmi rozvojovými programy, které potom eh, jak si na ně navazují. Já bych ještě řekl také něco k zapojení soukromého sektoru. Vy víte, že peníze třeba z některých zemí zálivu doposavať bohužel nebyly využity pro tento specifický cíl, to znamená pro to nouzové vzdělání. A já si myslím, že je důležité, abychom eh, nové globální nástroje jako nový globální fond eh, považovali za cestu, kde bychom se nám mohlo podařit eh, využít tyto peníze právě prostřednictvím této Eh, soukromého sektoru a myslím si, že bychom měli nechat otevřenou cestu eh, pro hledání různých řešení v terénu. To není dilema, jestli soukromý nebo veřejnoprávní sektor. To jde dál. Tady je potřeba dostat se dál nad rámec tohoto konfliktu. Takže ještě jednou vám mnohokrát děkuji za vaše vaši eh, pozici, vaši silnou roli. Zvlášť děkuji kolegům z výboru DV, Lindě i ostatním a mm, těším se, že budeme společně pokračovat dál v našem úsilí. Chtěl bych říci, že skutečný praktický dopad těchto iniciativ v oblasti nouzového vzdělávání je strašně důležité proto, abychom viděli ten skutečný faktický přínos pro lidi v, v té oblasti, v údolí Beka, v, v těch táborech v Sýrii Moje příští iniciativa se právě chce soustředit na toto, na hledání řešení pro vzdělávání dětí a lidí, kteří se nachází v okolí města Halebu. Takže děkuji vám mnohokrát za vaši spolupráci. Charisto, eh, bardzo děkuji. Já vám děkuji, pane komisaři, za tato velmi důležitá slova. Někteří vám také zatleskali jako projev uznání. Děkuji eh, všem poslancům, kteří tady byli přítomni. Děkuji také našim spolupracovníkům, tlumočníkům.